<laughs> Sorry. Vážené kolegyně, vážení kolegové, omlouvám se, ale už budeme muset začít. Poprosím vás, abyste se všichni posadili a budu hovořit italsky. Prosím, pokud chcete poslouchat tlumočení. A poprosím vás ještě jednou, abyste se všichni posadili. <laughs> Dobrá, takže můžeme začít. Takže vítám vás všechny. Toto je první první zasedání našeho výboru v tomto volebním období, takže já doufám, že naše spolupráce bude úspěšná. Pokud nemáte námitky, tak bych navrhovala, abychom schválili pořad jednání tak, jak byl navržen. Jedná se tady hlavně o dva body eh, týkající se souhrného rozpočtu, tak, jak bylo již ohlášeno. Takže nejprve čísla a potom návrh stanoviska. Takže eh, souhlasíte s tím, abychom to projednali společně? Mm, kromě toho vás chci upozornit, že je jednání přenášeno po internetu. To je dobré vědět. Tak, takže nejprve několik eh, předběžných informací. Mm, existuje politická schoda eh, konference předsedů výborů Evropského parlamentu a také koncensus s předsedou komise panem Junkrem, aby se slyšení komisařů posunula. Komisaři mají být jmenováni ve velmi krátké době, tak, aby Evropský parlament mohl uspořádat slyšení tak, aby se mohlo vyjádřit ke složení Evropské komise včas a tak, aby nová Evropská komise mohla zahájit práci k prvnímu listopadu. Takže bude případně potřeba uspořádat mimořádné zasedání minimálně jedno a to eh, v září, tedy samozřejmě pro ty komisaře, kteří mají na starosti ty oblasti, kterým se věnujeme i my. V prvním týdnu po Štrasburku v září bude zřejmě ten týden, kdy to proběhne. Eh, podrobnosti se ještě budou upřesňovat, ale každopádně já jsem vás o tom chtěla informovat již nyní, abyste si to mohli zapsat na své tablety a e, abyste tedy věděli, že zřejmě proběhne mimořádné zasedání. Je to docela eh, pak je tady docela zajímavá informace, je to sedmé, eh, sedmý ročník ceny Lux, a abyste tedy věděli, o čem je řeč. Od roku 2007 Evropský parlament předává cenu filmu nějaké kinematografické produkci z Evropy nebo evropskou koprodukci a podobně. Je to jediná cena tohoto typu, kterou uděluje parlament a je to cena, která se jmenuje cena Lux. A zpravidla e, bývá udělena filmu nebo produkci, která se věnuje nějakému významnému tématu pro Evropský parlament, to znamená téma, které my považujeme za evropsky silné. A to je významný signál vůči kinematografii, vůči evropským e, občanům i vůči třeba mladším filmařům. E, deset filmů se dostalo do užšího výběru a Toto bylo oznámeno na eh, festivalu v Karlových Varech v České republice a v každém případě, když budete mít eh, zájem o více informací, podívejte se eh, na luxprice.eu. E nyní to probíhá v Římě, ale já tam nejsem, jsem tady, že? Ale dnes právě v Římě proběhne tisková konference eh, na zahájení eh, Benátského festivalu, eh, který bude začínat 27. srpna a tam budou ohlášeni tři finalisté, takže my jim přejeme mnoho úspěchů a během eh, festivalu v Benátkách koordinátoři politických frakcí a já jsme byli tedy pozváni, abychom se zúčastnili a ti tři finalisté tedy tam budou uvedeni eh, v všech 27 oficiálních jazycích Evropské unie o ceně Lux budeme jednat samostatně na říjnovém zasedání našeho výboru, eh, takže tehdy už budeme vědět, kdo jsou ti tři finalisté a tehdy vám potom poskytneme i více informací a detailů a potom každý poslanec si bude moci ty filmy pustit, prohlédnout a hlasovat pro ten a ty filmy, které si zaslouží cenu Lux. Takže e, k tomu se ještě vrátíme na říjnovém zasedání. Čili pokud se nikdo nehlásí, ale vidím, že se hlásí, prosím. Děkuji, paní předsedající. E, bohužel bez mikrofonu. Ještě jednou zopakuji já bych ráda využila této příležitosti, vzhledem k tomu, že tady máme mnoho nových poslanců a blahopřeji vám. Eh, cena Lux je eh, skutečně úspěšnou akcí tohoto parlamentu. My pomocí této ceny ukazujeme, že Evropský parlament je eh, oddán podpoře evropského filmu a evropským tématům. Pro nás je to tedy dobrá příležitost účastnit se výběru filmů a potom také prezentovat eh, tyto filmy našim voličům v našich volebních eh, okrscích, protože to je opravdu dobrá příležitost také prezentovat kulturní rozmanitost v Evropské unii. Děkuji. Helga, eh, infatti avrei... Děkuji, Helgo. Takže ještě jednou v říjnu eh, to všechno důkladně probereme, budeme hovořit o filozofii ceny lux a tak dále, ale zatím si myslím, že to pro dnešek stačí a můžeme přistoupit k dalšímu bodu na pořadu jednání. Takže Nyní eh, přistoupíme k souhrnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015. A takže eh, nejprve pár slov k rozpočtovým procedurám. Dostala jsem několik otázek položených ohledně této prezentace. Návrh rozpočtu obvykle předkládá komise před koncem dubna. V letošním roce eh, byly odhady předloženy 11. června z pochopitelných důvodů a proto také návrh rozpočtu pro rok 2015 byl předložený až 25. června tak, e, a komise jaksi byla sotva vytvořena a proto je třeba tedy e, o tom jednat teď, čili mm, došlo k dvouměsíčnímu spoždění oproti jiným letům v důsledku voleb, tudíž e, je letos i jiný plán dalších jednání. V dalších letech pochopitelně na to bude času daleko více. A to platí pro všechny výbory, pochopitelně, v Evropském parlamentu. Takže v tuto chvíli my musíme udělat dvě věci. Za prvé přijmout stanovisko ohledně politických priorit eh, eh, výboru kult a dále přijmout pozměňovací návrhy ohledně odhadu čísel, tedy specifických rozpočtů. A vy jste již zaslali, nebo zpravodaj již zaslal návrh stanoviska vám, a teď to říkám hlavně novým kolegům, ono je to velice stručné, pro zpravodaje je to takové frustrující, ale my musíme přijmout ta, text, který nebude mít více než 1500 znaků. A e, je to tedy e, návrh e, a vy můžete k němu pochopitelně předkládat pozměňovací návrhy. A já jako zpravodajka také mohu a, a musím předložit pozměňovací návrhy. Co se týče čísel, měníme položku rady, ale zatím ještě neznáme detailní rozpočet rady. My to dostaneme, až uh, už bude po termínu pro předložení pozměňovacích návrhů, čili my musíme předkládat pozměňovací návrhy k návrhu, který předložila komise s tím, že ty údaje od rady prostě se dozvíme později a komise, eh, rada obvykle ta čísla spíš snižuje, výjimečně je navýší, ale spíš má tendenci rada čísla zmenšovat. Čili my známe obecné záměry rady, ale detailní čísla budeme znát až někdy začátkem srpna. Nicméně některé věci už víme nyní. Běží určité fámy určité zvěsti. Víme, že rada dospěla k dohodě u jednotlivých ehm, okruhů eh, a okruh 3, který se týká Evropy občanů a komunikace, byl snížen o 3,3%, zatímco ostatní okruhy, jako Erasmus Plus a další programy, ty nebyly předmětem dalšího snižování. Nicméně to jsou informace zcela neoficiální, to bych chtěla zdůraznit. A, takže říkám to tady všem, musíme být ostražití, protože specifická snižování rozpočtu na jednotlivé programy by neměla být příliš velká a musíme dohlížet na to, abychom mohli dosáhnout svých cílů především u víceletých programů. A toto je vlastně první rok, Eh, nového eh, víceletého eh, rámce, takže bude potřeba ta čísla navržená komisí vrátit tam, kde rada udělá nějaké škrty. Ale každopádně všichni můžete předkládat pozměňovací návrhy, jak k částkám, tak ke stanovisku. A takže Eh, se chci zeptat, jestli jste pro eh, tento horizontální mandát, který je nutný pro další pokračování. Budeme hlasovat aklamací, takže jestli souhlasíte, ano, dobrá, děkuji vám za důvěru a budeme pokračovat v tomto duchu. Eh, nyní bych chtěla stručně říci pár slov o tom mm, uvedeném stanovisku a potom bych zahájila diskusi. My jsme zde zodpovědní za víceletý finanční program pro oblast vzdělávání, odborného vzdělávání, mládež, kulturu, média a občanství. To jsou tedy ty hlavní hlavy, hlavní oblasti. Eh, v tom eh, roce 2015 budeme muset eh, splnit cíle, které se týkají strategie Evropa 2020. A jak víte, konzultace s Evropskou komisí právě probíhají. Chceme přeskoumat strategii 2020, takže do této kapitoly, na tuto kapitolu se pak ještě budeme muset podívat. Co se týče víceletého finančního rámce, můžeme říci, že Eh, došlo k navýšení v programu Erasmus Plus eh, v porovnání s tím bývalým víceletým finančním rámcem a také u programu Kreativní Evropa dostane o 9% více než eh, předtím. Je to vlastně dost mezi více programů, ale celkově je tam nárůst o 9%. Takže budeme respektovat tyto cíle a musíme také brát v úvahu tyto důležité ukazatele pro Evropskou unii. Potřebujeme tedy jak prostředky na závazky, tak prostředky na platby, abychom eh, zajistili, že všechny eh, tyto programy dosáhnou své příjemce. Co se týče programu Erasmus+, tak eh, zde je celá řada různých podprogramů, jako je třeba Comenius a tak další, a to jsou velice významné. Dále je zde stále se zvyšující poptávka studentů, učitelů, eh, školitelů po různých mobili, eh, programech mobility a také se to týká různých druhů eh, školství. Takže tento program je úspěšný. Chtěli bychom zajistit, že jak prostředky na závazky, tak prostředky na platby budou dostatečné k tomu, aby ten program mohl fungovat. Chtěla bych ještě eh, připomenout všem, eh, kteří jsou nově zvoleni, že v roce 2012 eh, předložil Evropský parlament pozměňovací návrh, díky němuž se nám podařilo navýšit výdaje na, právě na program Erasmus+. Myslím si, že šlo asi o 3 miliardy eur. Takže Evropský parlament opravdu tomu klade velkou důležitost, je to velice oblíbený program, je to důležité pro naše mladé lidi. A Myslím si, že stále na to musíme dohlížet, aby tam, ten, aby tam zůstal ten rozpočet, který je naplánován. Za druhé, když se podíváme na číselné údaje komise, tak musíme uh, vyjádřit určité obavy, které se týkají uh, programu, uh, který je součástí strategie 2020. Eh, dal eh, výrazný, eh, významný program je Europeana. Tam došlo už od loňského roku k poklesu rozpočtu. Ten rozpočet byl seškrtán na Europeanu. Ale je zde síť zimí a různých orgánů, které se snaží o ten projekt digitalizace kulturního dědictví, což je velice důležité jak pro kulturní odvětví, tak je to důležité i pro konkurenceschopnost. Mm, dále nevím, jestli je zde někdo z generálního ředitelství Connect. Možná by bylo dobré, abyste se k tomu vyjádřili. Tam došlo k určitým škrtům. Možná byste to mohli ještě podrobněji vysvětlit. Pak je zde program Kreativní Evropa. Byla jsem zpravodajkou uh, o programu Kreativní Evropa eh, během toho minulého období. Komise navrhuje na rok 2015 mírné snížení v prostředcích na závazky a přitom kreativní Evropa měla mít o 9% více. A pokud chceme splnit ty cíle, tak se ty čísla musí vrátit tam, kde byla původně. Nicméně máme zde také zástupce komise a také bychom vás rádi poprosili o případné podrobnější vysvětlení. Jsou zde, e, pokud vím, dva důvody, proč došlo k těm škrtům. Jsou to tedy malé škrty nebo méně významné škrty. Ten první důvod je, že Program eh, záruk eh, na kredity byl mm, odložen na rok 2016. A co se týče eh, financování víceletého finančního programu, tak tam je zaručeno, že ty prostředky narostou pak v těch dalších letech, ale chtěla bych ještě komisi poprosit o vyjádření. Ještě bych chtěla zdůraznit význam tohoto programu, protože tento program podporuje kulturní a kreativní odvětví a myslím si, že bychom tam měli zachovat tu míru prostředků. No a nakonec bych vám ještě chtěla připomenout, že Kreativní Evropa je programem, který financuje další programy, jako je Evropské město kultury, audiovizuální observatoř a také označení Evropské kulturní dědictví. Je to v rámci okruhu 3. jde o snížení o 3,3 takže to je vlastně ten program Kreativní Evropa byl tedy také trošku osekán a my bychom se na to rádi zeptali. Já co by zpravodajka, si myslím, že i ostatní skupiny mě podpoří a také k tomu ještě chceme předložit konkrétní pozměňovací návrhy. Dále Evropa pro občany. To je další velice důležitý program v okruhu 3. Chtěla bych eh, eh, připomenout, že jsme měli velice dlouhé diskuse eh, spolu s radou a s komisí, co by náš výbor. A na konci těch diskusí jsme museli souhlasit s výrazným škrtem. Došlo ke snížení o zhruba 20 v porovnání s lety 2007-2013. Paní spravodajskou, vynikající spravodajkou byla paní Takula, Program Evropa pro občany je velice důležitý a oblíbený mezi občany, mezi školami, mezi různými organizacemi. A společně s programem pro komunikace je užitečný v tom, jak zvyšuje povědomí o evropských orgánech a jejich činnostech. Například eh, je zde program Euronet, který zapojuje 15 eh, členských zemí, 15 rádiových stanicí a využívá se multimediální prostředky eh, o tom, aby se mohlo informovat, eh, co vlastně dělá Evropa. Eh, ta obec, která ho poslouchá, je asi 20 milionů každý den. Takže to je zrovna příklad takového programu, který by neměl být omezován a seškrtáván. To bylo tedy z mé strany alespoň něco na to, abych vám eh, zdůraznila naše priority a na oblasti, na které se soustředíme s našimi pozměňovacími návrhy. A teď dám slovo komukoli, kdo se chce přihlásit o slovo a potom požádám zástupce komise, aby se případně k tomu také vyjádřili. Kdo se chce přihlásit o slovo, prosím. E pani Trupel, Chtěla bych na počátek poděkovat bardzo paní eh, przewodniczącej za... Děkuji paní předsedající, za výbornou přípravu. Já bych ale také ráda eh, upozornila na to, že je tady jeden důležitý bod, ke kterému bychom měli zaujmout stanovisko a také chci eh, nabídnout dva pozměňovací návrhy k bodu dvě. V některých členských státech eh, jsou pokusy od toho, aby se program Erasmus Plus danil. A to je samozřejmě nepřípustné. A v druhém bodě chci ještě podotknout, že program Erasmus Plus musí být osvobozen od veškerých daňových odvodů i jiných odvodů. To je zcela vyloučeno. A potom ještě k bodu 6 bych eh, se ráda vyjádřila. Tady eh, je doporučení na Evropskou komisi. To bychom tam měli ještě doplnit. Měli bychom eh, tedy eh, upozornit Evropskou komisi, která eh, rozděluje prostředky mezi jednotlivé členské státy. To je potřeba provádět transparentně. Transparentně je třeba postupovat i co se týče eh, finanční kontroly a dozoru. Já tyto pozměňovací návrhy ještě předám oficiální cestou. Děkuji. Děkuji. Paní Triple, děkuji, paní předsedající. My jako zelení jsme proti eh, snížení, které rozhodla rada, co se týče prostředků na platby. My jsme pro program Kreativní Evropa. Je to významný program, který vede ke kulturní rozmanitosti v Evropské unii a jsme také proti snížení rozpočtu na program Evropa pro občany. Takže znovu eh, tedy Eh, se vyjádříme, co se týče návrhu komise. A potom chceme podat pozměňovací návrh, co se týče Euronet+. Plus. My chceme, aby tyto rozhlasové stanice mohly v Evropě fungovat a přinášet evropská sdělení občanům. Na to se zaměříme tak, aby i tyto rozhlasové stanice měly možnost pracovat v nadcházejících eh, letech. Eh, kolega Mici. Děkuji. Já jsem nová poslankyně, takže možná je něco, co nevím z minulého období, ale uh, náš zástupce na Maltě uh, vznesl otázku, uh, která se týká projektu sdílení Evropy online. Ta otázka se týká toho, jestli se v tom programu bude pokračovat. Nevím, jestli tento program ještě patří pod výbor pro kulturu, takže ta otázka od našeho eh, národního úřadu zástupců je taková, jestli ta Evropa online bude pokračovat, protože my ji považujeme za velice eh, důležitou akci a jsme proti eventuálnímu snižování prostředků. A další bod, jenom eh, v závorce, to chci říci, že by bylo pěkné, aby v našem výboru pro kulturu byly zastoupeny všechny jazyky. To si myslím, že by bylo opravdu symbolické. Ale to je poznámka jenom v závorce. Děkuji, zaznamenávám vaše vyjádření a další se hlásí o slovo pan Trojecký. Děkuji paní předsedající, vážení poslanci, já bych se rád věnoval jinému bodu. Všichni jsme byli ve Štrasburku. A e, museli jsme absolvovat e, vlastně tu zprávu o e, té vraždě Eh, ke které došlo na Ukrajině. Já se chci eh, vyjádřit proti této události. Jeden z našich eh, bodů se týká také východního partnerství. To je velice důležitý program, který je třeba významně posílit a ten obsahuje i spolupráci v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a kultury a je zaměřen právě na mladé lidi na Ukrajině a v Bělorusku. Zde musíme ty priority skutečně vyzdvihnout. Je zcela zásadní, aby výbor, který odpovídá za oblasti, jako je kultura, vzdělávání a e, sport, se e, zaměřoval především na mládež. To jsou důležité oblasti, které souvisí s tolerancí, otevřeností, rozmanitostí, uznávání, rozma, uznáváním rozmanitosti a kultury. Tím by eh, výbor vlastně měl možnost nejenom tedy pracovat racionálně, ale také se zaměřit na výchovu generace, která nás bude značně i v budoucnu ovlivňovat. Eh, pro náš výbor, samozřejmě je tato debata zvlášť zásadní v době, kdy hovoříme o rozpočtu. My jsme na to neměli vinou voleb eh, mnoho času a proto musíme dbát na to, aby tyto debaty byly vedeny důkladně a jasně. Takže, jak jsem řekl, ta debata by měla být delší, měla být více dohloubky a měla by se více zaměřit na vzdělávání, kulturu, sport a měli bychom na ní vynakládat významné rozpočtové prostředky. To platí i pro rozpočty jednotlivých členských států a proto musíme se zcela jasně vyjádřit proti jakémukoliv snižování rozpočtu na eh, šíření eh, kulturního povědomí v Evropě. Já jsem podal nebo připravil tři pozměňovací návrhy a e, ty e, vlastně jsou reflektovány i co se týče pozměňovacích návrhů, které podporuje naše paní předsedkyně. Myslím, že se nám podaří zde ve výboru dospět e, k schodě. Ku příkladu, jeden pozměňovací návrh se týká programu Euronet, to znamená spolupráci rozhlasových vysílacích stanic. Každoročně máme problém s financováním a se snahou omezovat finanční prostředky. Tomu je třeba se vyhnout. Musíme si uvědomit, že tyto rozhlasové vysílače musí i v budoucnu eh, moci pracovat. Jsou-li ve své práci ohrožovány vinou snižování rozpočtu, je jejich situace tíživá. Potom eh, sport. Tady jsou různé myšlenky v různých členských státech Eh, eh, týkají se především profesionálního sportu. My musíme podpořit především ti, kteří jdou příkladem, co se týče zdravého životního stylu. Musíme se snažit umožňovat pěstování sportu. A potom další pozměňovací návrh. Já jsem se tedy zcela jasně vyjádřil proti těm událostem, ve vzdušném prostoru Ukrajiny a e, to trošku navazuje na to východní partnerství. Na to jsou vyčleněny velice malé, nízké prostředky 1 až 1,5 milionu euro. To je třeba navýšit, abychom mohli spolupracovat s tamní mládeží, e, podporovat tamní vzdělávání a odbornou přípravu, sport a kulturu. To umožní Eh, zabránit podobným událostem v budoucnu. A potom několik poznámek eh, k různým pozměňovacím návrhům. Já se domnívám, že by bylo dobré požádat paní předsedající, co se týče programů, které dobíhají. Je jich asi deset. Ty doběhnou v blízké budoucnosti. Je potřeba vytvořit nové perspektivy. Měli bychom zhodnotit, eh, co, čeho bylo dosaženo, eh, z jakých, eh, z jakých postojů se vycházelo a jak je možné pokračovat v těchto programech, jak navázat. A to samozřejmě za podmínky snižování byrokratických problémů. Je potřeba z byrokratického hlediska pracovat efektivněji, účinněji. V Evropě je taková situace, kdy jednotlivé členské státy vynakládají vlastní eh, finanční prostředky a k příkladu jde o program Europeana. Je tady problém, který se týká jednotlivých projektů. Tady se nedostává dostatečné podpory ale ze strany některých členských států to financování probíhá uspokojivě. Co se týče programu eh, Erasmus, tady podporuji eh, kolegyni z Polska v tom, jak se eh, vyjádřila a rád bych se vyjádřil jenom ještě k médiím. To také spadá do oblasti naší působnosti v rámci tohoto programu jsou tady poměrně široce nastavené kompetence, ale v jeho rámci se také realizují projekty, které nejsou příliš úzce eh, provázané. Je třeba také ku příkladu bránit práva novinářů a my k tomu nemáme vlastně příliš jasně stanovené kompetence a média také přispívají k, e, k šíření vzdělání, odbornému vzdělávání a máme zájem i o vytvoření digitální platformy, která bude dobrým základem toho všeho. Molto forte, molto... Děkuji. Samozřejmě my jsme, my všichni myslíme na oběti tohoto atentátu. Jsou mezi nimi mnohé děti. Já se omlouvám, že jsem o tom vlastně se nezmínila. Já jsem to měla v plánu, ale je to moje první schůze za tohoto volebního období a tak jsem z toho taková e, přece jenom e, popletená, ale pochopitelně e, velice odsuzujeme tyto, eh, tyto, tento událost a já vám velice děkuji za to, pane kolego, že jste to připomněl. Kolegyně Bowles? Ano, děkuji, paní předsedkyně. Musím říct, že jsem zde nová poslankyně a jsem tedy trošku překvapená tím, co zde slyším. Jsem Ehm, mám pocit, že z těch nových voleb jsme se vlastně vůbec nepoučili. Ehm, my zde vynakládáme miliony eur ehm, na různou propagandu evropskou a přitom celá řada Evropanů přece byli proti evropskému projektu. Já zastupuji severní Anglii a my lidé, kteří mě volili, by byli naprosto překvapeni, negativně překvapeni, že se třeba spousta peněz vynaložilo na ten Evropský dům evropské historie, zatímco oni se museli obracet na potravinové banky, aby vůbec byli schopni nakrmit své rodiny. A 14,7 eh, milion, eh, milionů euro, eh, euro bylo vynaloženo na ty, na ty programy pro mladé lidi, na tu mobilitu, ale máme zde obrovský počet lidí, mladých lidí, kteří nemají práci v celé Evropě, takže to je velice, veliká ostuda, je to vlastně pouze takové self-promo. Je je to eh, negativní vůči evropským daňovým poplatníkům. Lidé chtějí skutečná řešení, chtějí něco skutečného, chtějí skutečná řešení pro svá skutečné eh, problémy. Zde, zde vlastně dáváme peníze na všechno možné, abychom chtěli prosadit eh, Evropu a strana UKIP bude velice silně hlasovat pro to, aby toto všechno se neprosadilo, aby všechny tyto rozpočtové um, položky kultury eh, byly odmítnuty. Takže jsem naprosto konsternována, když slyším toto a myslím přitom na evropské občany. Eh, Paní Brian, v každém případě si myslím, že kultura také umožní všem cítit se evropskými občany a zamezí vyloučení. Ale pochopitelně vidím tady. Paní předsedající, eh, já jsem eh, také šokována tím, co jsem právě slyšela. Právě když nasloucháme lidem, nasloucháme voličům, tady jsou ty kulturní eh, programy, výměna, eh, podpora vzdělávání. To je to, co lidi zajímá a to je to, co umožňuje Evropě se sjednocovat. A když vlastně chceme vnímat Evropu jako Evropskou unii, tak jde především o tyto programy. A já nemluvím jenom o eh, Německu, ale o dalších regionech v Evropě, o kulturních městech, o kulturních vztazích, o výměnách v oblasti vzdělávání, učení se toho, co znamenají různé kultury, to nás hodně ovlivňuje a umožňuje nám to Eh, dostat se eh, ku předu a dál. A to neplatí jenom pro Anglii, ale i pro ostatní. Možná by eh, pomohlo řadě lidí se podívat trochu i za své hranice a za své názory. Já jsem ráda, že v oblasti vzdělávání se nám podařilo získat posílení rozpočtu i ze strany členských států, že máme více peněz na program Erasmus+. Je nám líto, že na, za, že na ten základní program Evropa pro občany byl eh, ten rozpočet drasticky snížen. I zde bychom rádi program pro rozpočet zvýšili protože ten program skutečně funguje velice dobře lokálně, přímo u občanů, protože umožňuje přímý i ne, přímé i nepřímé eh, výměny a snižuje byrokratické překážky a eh, umožňuje zlepšování té často se zhoršující situace v některých, eh, v některých lokalitách. My se snažíme tu situaci zlepšit, zlepšit a když už mám vynakládat eh, peníze daných poplat, poplatníků, tak si myslím, že je třeba se eh, nad tím zamyslet lépe a uměla bych si představit snižování, eh, snižování eh, finančních prostředků, ku příkladu eh, ve Velké Británii peníze, peníze na zemědělství a tak dále. Poslanec Miriáda. Já jsem také novým poslan, poslankyní ze Severního Irska. Jsem velice ráda, že mohu pracovat v tomto výboru a líbí se mi, že budeme více investovat do kreativních odvětví, a myslím si, že to souvisí i s investicemi. E, máme zde tradiční odvětví, která vymírají a na druhé straně zde máme e, tyto kreativní odvětví. Myslím si, že bychom to měli trošku propojit a měli bychom se zamyslet nad tím, jak do toho více investovat. Dále bych také chtěla ještě požádat o jednu věc. Vím, že zde máme šibeniční termíny, ale byla byste možnost e, odložit tu lhutu pro podávání pozměňovacích návrhů minimálně na konec tohoto týdne, abychom se na to ještě znovu mohli podívat. Jde, jedná se mi o pozměňovací návrh, které se týkají těch čísel. Děkuji. La capisco, ma purtroppo non è possibile. Per... Já vám rozumím, ale to bohužel není možné. Jak už jsem to vysvětlovala, týká se to všech výborů a e, souvisí to prostě s podmínkami, které platí pro všechny výbory, čili tento první rozpočet bude přijímán poněkud složitěji, ale e, sekretariát a všichni se budou snažit každému pomoci, aby se to stihlo. A nyní dávám slovo kolegovi Tult. Yes, uh, thank you. Děkuji, eh, skupina ALDE je velice ráda, že vy jste byla jmenována zpravodajkou této zprávy. Plně podporujeme priority, které jste ve svém projevu podtrhla a myslím si, že také můžete um, počítat i s naší podporou. Já jsem byla stíno, nebo jsem stínovou zpravodajkou skupinou ALDE, takže bych chtěla říci, že chceme také předložit některé pozměňovací návrhy. Za prvé, Podporujeme pokročování eh, všech akce, které už navrhovala ALDE v minulém legislativním období, Share Europe Online a druhou akci. To obě akce mají totiž propojit Evropu s občany, mají také posílit dialog eh, a mají také podpořit využívání nových technologií. Eh, kulturní aktéři i občané eh, by se také měli účastnit těchto program a eh, celé evropské debaty a měl by se tím také zvyšovat evropské povědomí. Za druhé, podporujeme financování stávající sítě Euronet, eh, sítě mm, vysílacích společností, je to důležité k tomu, aby se k občanům dostaly informace o tom, co se děje v Evropě. Myslíme si, že to také Eh, nejlepší eh, nákladově učená způsob, abychom využili teda stávající média a stávající sítě. Za třetí, Evropa musí nadále podporovat eh, Evropský týden mobility, Evropský týden pohybu. Tato akce začala už v minulosti a v celé řadě členských států se na to nabalily různé akce, které podporují sport a fyzickou aktivitu má tyto akce také e, podporují e, občanskou, e, občanské informace o důležitosti sportu. Společně s SD a EPP také chceme ještě předložit azměňovací návrh, který má podporovat financování Evropského centra pro novináře a také Evropského podpory plurality novinářů. Chceme podpořit pluralitu a demokracii evropských médií. Děkuji. Eh, e Děkuji paní Tum a nyní pan Glesos má slovo. Já bych eh, chtěl říci, že můžeme hm, popřát eh, mnoho úspěchů k výboru pro kulturu kult, eh, a školství. My, jestliže chceme kulturní Evropu, Evropu eh, Geta, eh, Shakespearea, Leonarda da Vinciho, Rembrandta, Beethovena, Rubence, Schuberta a celé té plejády velkých tvůrců, pak je potřeba, abychom se pečlivě zamýšleli nad tím, co činíme. Já bohužel nedostal ten rozpočet. Já nevím, jestli je pravda, že vydáváme peníze na ten či onen eh, projekt komise a tak si myslím, že bychom měli dostat do ruky všechny údaje dříve, než se příště k rozpočtu vrátíme. Za druhé, v tuto chvíli dochází k vážnému Eh, eh, eh, k vážnému jaksi měnění názvu na, na Kypru. Kypr je okupovaný armádou cizího státu a tyto vojáci mají být staženi na základě usnesení Eh, OSN, takže já si myslím, že první z věcí, které musíme podniknout, je odsoudit to přejmenovávání všech eh, míst na Kypru, ke kterým eh, dochází naprosto masivně. A nemůžeme být lhostejní také k tomu, k čemu dochází v Palestíně, eh, protože ta destrukce v Palestíně se týká také škol a školy, to se nás týká. Takže pokud budeme lhostejní k tomu, co se děje tam, jenom proto, že my tady jsme v bezpečí, a když budeme tady vést pštrosí politiku a zavírat oči před tím, k čemu dochází eh, v Palestíně, tak nebudeme jaksi na výši našeho úkolu. Děkuji. Kolik War? Um, this is my first time in parliament. Já jsem parlamentu poprvé a zastupuji o něco realističtější pohled z e, severozápadu Anglie. U nás e, vyhrály volby Labour Party, ne UKIP, to je třeba vědět. Takže když jste vyslechli kolegyni Louise Pauls, nemluví za většinu e, voličů, ty zastupuji já a já se často stydím, když musím být ve stejné místnosti s někým, kdo se staví tak negativně ke kultuře a jejímu významu pro naše občany. My se musíme snažit žít společně, budovat mír, sdílet eh, kulturní eh, svazky a společně se dívat eh, do budoucnosti a překonávat, překonávat problémy společně, tak, aby byl svět bezpečnější. Já sama jsem umělkyně, 30 let se zabývám oblastí kultury, spolupracoval jsem i s lidmi se zvláštními potřebami a e, spolupráce přes hranice je jediným způsobem, jak pomoci těmto lidem e, dosáhnout e, nějakých splnění jejich tužeb a snů. Nedaleko odsud teď v severním Německu funguje Peace School, která byla založena po druhé světové válce a družstvo umělců, e, se kterým e, spolupracuji před 30 let, je partnerem této školy. E, každé léto s řadou lidí z celé Evropy pomáhá lidem z celé Evropy pochopit, proč je důležité být spolu a ne zvlášť ti mladí lidé, kteří eh, se účastní eh, těchto aktivit, eh, pochopili, že mohou mít negativní názory na své soused, sousedy, ale že pomocí umění, hudby, výtvarného umění je možné se dozvědět více o sobě, o jiných lidech, naučit se toleranci, úspěchu, sebedůvěře, umět se vyjádřit a ti mladí lidé, se kterými léta spolupracuji od jejich eh, dětství, kterým je teď 20 až 30 let, to jsou právě ti úspěšní voliči eh, z mého volebního okrsku, kteří vystudovali vysoké školy, kteří si založili malé podniky, kteří, eh, kteří přinášejí podnikání ekonomiku do svého bydliště. Takže já jsem proti tomu, co řekla kolegyně. Když Nigel Farage eh, promluvil ve Štrasburku a tak eh, nestydatě propagoval UKIP, tak se skutečně stydím, že to jsou lidé stejné národnosti jako já. A já bych ráda, abyste všichni zde věděli, že převážná většina občanů Spojeného království chtějí být součástí Evropy a stojí o kulturní spolupráci na eh, severozápadě eh, Spojeného království většina lidí pracovala, eh, volila Labour Party a u nás na naší radnici v Manchesteru jeden každý radní byl zvolen za Labour Party a my také podporujeme rozhlasovou stanici, E, my věříme tomu, že kultura obecně, nejenom britská kultura, ale kultura obecně a evropská kultura je naprosto zásadní věc. E, na závěr, Nigel Farage řekl, že se domnívá, že je v Evropě nenáviděn. A já bych ráda Nigelovi e, řekla, proč si Nigel nejel se mnou, proč si neskusil zažít nějaký kulturní zážitek v různých místech Evropy, zažít ty krásné zážitky jako já a e, pomoci absolvovat takový prožitek e, lásky ze strany jiných lidí. Umělci e, od nás jsou v Evropě vítáni a milováni a to z toho důvodu, že přijíždějí s otevřenou myslí, protože kultura a spolupráce je lepší způsob, jak se postavit k naší společné budoucnosti, než se k ní stavět zády. Děkuji. Grazie. Děkuji. Jolion za toto vášnivé vystoupení a nyní má slovo kolega Evans. Um, Děkuji, paní předsedkyně. Já nejsem novou poslankyní, ale jsem eh, novou členkou tohoto výboru. Těším se na užitečnou práci, která nás čeká. Zastupuji Wales. Ten je samozřejmě součástí Spojeného království, ale je to vlastně malá země, dvojazyčná země a mohu vyjádřit eh, hrdost na naše eh, na naši kulturu a také na naše kreativní odvětví, která ve Walesu vyvíjíme. A eh, myslím si, že je také velice důležité, aby se to přeneslo i na evropskou úroveň. Naše ekonomie, naše odvětví se mění celá řada umělců, kteří pracují ve Walesu, eh, by rádi určitou podporu od Evropské unie, aby mohli rozvíjet svá odvětví. Jak říkala paní Helga Triple, podporujeme Erasmus+, Eh, znám celou řadu mladých lidí, kteří eh, se zúčastnili toho programu Erasmus, kteří třeba jeli i do Bruselu eh, v rámci tohoto programu a tento program jim měnil život, dal jim nové příležitosti. Víme, jak obrovské problémy činí nezaměstnanost mladých ale mladým lidem zde můžeme navrhnout, zde můžeme nabídnout alespoň nové zkušenosti. Evropa přece znamená rozmanitost, jazyky menšin, Mm, znamená to i třeba používání minoritních jazyků v médiích a musíme přemýšlet o tom, jak máme podpořit všechny lidi a zároveň uznávat jejich identitu a jejich rovnost. Také eh, si myslím, že eh, jsou to i další faktory, které se musí ještě podporovat. Podporuji také to, co eh, jste předložila v rámci těch hlavních bodů, které se týkají návrhu rozpočtu. Děkuji, říká paní předsedkyně. Paní Gramatikákis, prosím. Χαίρομαι πολύ για την σημερινή πρώτη συνεδρίαση και είμαι βέβαιος ότι με την Děkuji, já jsem velice rád, že mám příležitost účastnit se tohoto prvního zasedání Výboru pro kulturu a díky vašemu vedení a vašim zkušenostem tento významný výbor mu odvede dobrý kus práce. A vzhledem k tomu, že tady zazněly některé nepřijatelné věci proti kultuře, což je neuvěřitelné, že někdo, kdo je členem výboru pro kulturu, se mm, jaksi pouští do kultury z hurta, člověk neví, co tu dělají. Ale Možná bychom z toho mohli vyvodit nějaké závěry. Nicméně nyní bych rád přešel k tématu jednání a sice snižování jednotlivých položek rozpočtu. Já neznám celý rozpočet, ale z toho, co vím, rozpočet pro kulturu, především v zemích, které trpí krizí, jako například v Řecku, kultura sehrává velice významnou roli právě v těch zemích, které trpí krizí. Já učím na univerzitě a vím, jak jsou programy jako třeba Erasmus významné pro naše studenty. A já jsem přesvědčený, že se opravdu musíme zasadit nejenom proti škrtům, v jednotlivých položkách, ale naopak měli bychom vymoci více peněz na tyto programy. Na závěr bych chtěl říci, že Řecko, že Řecko má lirickou scénu, divadelní scénu, má své velké e, umělce, ale nejsou jenom tito tradiční eh, představitelé a ikony, eh, je tu také velmi mnoho mladých umělců, kteří jsou velmi talentovaní a kteří jaksi vzhlížejí k Evropě a čekají pomoc od Evropy, ta pomoc nemusí nutně být finanční, může to být prostě zájem, prostě pohled od Evropy. A eh, k tomu, co bylo tady řečeno ohledně destrukce do toponymí na Kypru, toho, toho přejmenování všech lokalit, je potřeba respektovat místní historii a, a v maximální míře, protože to je součást naší kultury. A abych zakončil své vystoupení optimističtějším způsobem, tak doufám, že za vašeho předsednictví opravdu odvedeme dobrý kus práce v těch těžkých dobách, kterými e, musíme procházet v této době. Děkuji vám, pane kolego, a děkuji vám i k vašim slovům. A nyní kolega Konfí. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já jsem tady nová, takže se omlouvám, jestli se dopustím nějakých formálních chyb. Eh, těší mě, no, těším se na e, měsíce a roky, které nás čekají. Doufám, že budeme úspěšně spolupracovat a budeme se snad snažit, abychom navýšili rozpočet na kulturu. Jsem ostatně přesvědčená, že kultura, e, školství, vzdělávání, odborná příprava pro všechny umožní Evropě dostat se z ekonomické krize byla jsem studentkou, pak jsem byla pedagoškou a vím, že výměny mezi univerzitami, školami, studenty mohou někomu změnit život. Mohli bychom získat více dokumentace, eh, jako třeba eh, rozpočet na ty starší programy, eh, abychom měli něco konkrétního, srovnatelného a na základě toho, abychom mohli předložit pozměňovací návrhy. Děkuji, paní Dinolfi. Čomaský, nevím, jestli vám nekomolím jméno. Uvažujeme, госпожо председател, uvažujeme kolegy. Eh, paní předsedkyně, vážení kolegové. Jsem poněkud překvapen, že zasedání výboru se eh, proměnilo eh, v konflikt mezi politickými stranami britských kolegů. Chtěl bych poprosit všechny o určitou úctu k názorům všech, bez ohledu na to, jestli se jedná o názor politické strany nebo nás, protože to, e, názory, které tady slyšíme, jsou prostě hlasem občanů. A tak si musíme navzájem naslouchat a všechno, co tady řekneme, je důležité pro každého v Evropské unii. Co se týče finančo, financování kulturních projektů, chtěl bych říci, že samozřejmě je důležité, aby kulturní projekty získaly podporu a od nás podporu a pro mě i pro moje kolegy je důležité také klást důraz právě na tyto projekty z současného zohledňování specifik jednotlivých členských zemí. Každý členský stát má svá specifika, svou rozmanitost, své charakteristiky a proto já si myslím, že zesílené financování Eh, by bylo potřebné. A toto zesílené financování by mohlo usnadnit poznávání specifik jednotlivých zemí. Například, když pojedeme do Irska nebo do Portugalska nebo, nebo do Finska, tak to je po každé jiné. Každý stát je hrdý na svůj jazyk, na svou kulturu, na své umění a určitě by vás třeba něco zajímalo o mojí zemi. A tak já všem přejím, no, přeji mnoho úspěchů v našem výboru a děkuji za pozornost. Děkuji. A zvlášť je pravda, že je třeba respektovat názory všech. Samozřejmě politická diskuse je důležitá, ale je důležitá také úcta kolega Cedro, Cedrova, kolegyně. Děkuji moc, paní eh, předsedkyně, za udělení slova. Patřím také mezi nové poslankyně tohoto výboru, a protože tady zaznívá důraz na mnohojazyčnost tak budu mluvit ve svém krásném rodném českém jazyce. ostatně jedním z těch základních programů z kterých vznikl erasmus je program comenius který mnozí z vás jistě mhm. znáte a do tohoto programu se mnoho studentů eh, v celé evropě zapojilo a vlastně nese jméno učitele národu jana amose komenského který pochází z mé rodné země. děkuji eh, kolegům kteří tady eh, zmínili důležité podněty pro řekněme ještě zlepšení rozpočtu pro rok two thousand and fifteen a mm, chtěla bych zejména podpořit návrh pana kolegy zdrojewského který se obrací eh, na podporu východního partnerství a podporu také vzdělávání kultury na ukrajině. myslím že země které se transformovaly z postkomunistických diktatur na země demokratické vědí jaký zásadní význam právě podpora v oblasti vzdělávání podpora kterou jsme dostali z evropské unie měla. čili já velmi vítám tento návrh. E, zajímalo by mě a určitě bude důležité také vědět jak se budou tyto prostředky využívat Eh, česká republika v pomoci ukrajině rozhodla o podpoře desítek milionů korun právě také na podporu vzdělávacích institucí prostřednictvím občanských sdružení která budou na ukrajině působit eh, předpokládám že náš výbor se bude moci seznámit s průběhem této podpory ale v každém případě tuto podporu velmi vítám. A jenom bych dodala kolegům, kteří ehm, nejsou spokojeni s tou diskuzí, která tady vznikla napříč eh, jedné delegace, jedné země, že ehm, zkrátka kultura vzdělávání je skutečně to největší bohatství které evropa má a které bychom měli rozvíjet. toto ode mě mý voliči kteří mě volili v české republice čekají. tak alespoň tolik paní předsedkyně. děkuji. Helga Děkuji, Helga Trubel, poslední. Já bych ráda uh, také se vyjádřila k té kontroverzi, která zde zazněla. Uh, já si myslím, že se společně shodneme na tom, že nacionalismus v posledním století Evropě jenom škodil, eh, vedl eh, ke eh, válce a ke zločinům. Teď vlastně žijeme ve světě, který také nacionalismem trpí a vede k novým problémům. Teď, když vidíte, jaké úspěchy evropské programy mají, jak jsou důležité pro studenty, pro jejich mobilitu, pro malé děti, Eh, které eh, umožňují i malým dětem eh, se učit o Evropě a společné kulturní projekty, které existují, kdy se lidé mohou více dozvědět o Evropě, mohou se vzájemně propojovat. Podařilo se nám to, že vlastně se nevyvyšuje jedna kultura nad druhou v Evropě. Vidíme z toho, že jde o správnou cestu a když se podíváme zvenčí na Evropskou unii, tak uvidíme, kolik lidí si této práce váží, když eh, vlastně eh, se pěstuje takováto přeshraniční politika. Na to chci upozornit. To je také důvod, proč vlastně musíme bojovat za finanční vybavení těchto programů, abychom zabránili eh, těm vlastně návratům k nacionalismu. My se musíme zasazovat o pravý opak a právě my ve výboru pro kulturu o to musíme bojovat. A nyní eh, eh, místo předsedkyně Baxa. I will continue in Hungarian as uh, Adu Buči. Budu mluvit maďarsky. Tehát elsősorban uh, arra szeretnék kitérni, ami... Především bych se chtěla vrátit k jedné věci, o které jsme tady už hovořili, a sice do jaké míry je kultura důležitá. V průběhu 20. století jsme mnohokrát viděli, že kultura je nejlepším nástrojem diplomacie a po válkách, po ozbrojených konfliktech, porozumění mezi národy bylo právě nejlépe zajištěno prostřednictvím kultury a my bychom měli podporovat myšlenku interkulturní, multináboženské a tak dále akce, které právě slouží k dalšímu rozvoji. E, říkali jsme si také, že bychom, e, že tady zaznělo, že bychom měli řešit spíš problémy lidí bez dokladů než kultury, pak eh, se domnívám, že to je špatně, protože právě kulturní výměna, cestování, to umožňuje lidem poznávat jiné kultury, jiné země, jiné výhledy, to zlepšuje schopnosti a vzdělanost lidí, tím pádem vlastně mají lepší příležitosti na trhu práce a zabraňuje se tím bezdomovectví. A kromě toho Další důležitá věc je ta, že jsme pozorovali třeba eh, střety, konflikty a je třeba se eh, shodnout na tom, že nebo dohodnout se. Eh, existuje třeba podpora eh, UNESCO na, na, eh, v oblasti výzkumu v Gruzii, ale mělo by se to aplikovat také i na jiné oblasti, kde existují historické konflikty, které brání spolupráci jednotlivých stran. A východní partnerství je právě typ programu, který by se měl také zaměřit na tuto problematiku v e, východní a střední Evropě, což by usnadnilo národům přiblížit se. E, co se týče e, Ukrajiny, já jsem to říkala už na různých fórech, já jsem také současně ukrajinskou občankou a musím říci, že pro mě je nesmírně důležité, aby Evropský parlament, Evropská unie odsoudili Eh, ty agresivní útoky, ke kterým na Ukrajině dochází z obou stran, ale hlavně tedy ze strany separatistů. Eh, měli bychom být schopni eh, tam poskytnout určitou pomoc třeba v rámci východního partnerství, zahrnout Ukrajinu a uspořádat nějaké programy výměny spolu s Ukrajinou. Děkuji. Děkuji paní kolegyni a děkuji všem. Domnívám se, že tato rozprava byla velice přínosná, politická rozprava o kultuře, takže já bych měla pár poznámek za sebe. Je důležité, abychom samozřejmě v našich rozprávách respektovali jednotlivé politické proudy, důležité, abychom sdíleli hodnoty našeho výboru. Všichni, kteří se rozhodli e, pracovat ve výboru pro kulturu, školství a média, mají zajisté e, jaksi jasnou představu, že bez kvalitního školství, bez setkávání se Evropanů, bez nadnárodní mezinárodních projektů v oblasti školství, v oblasti kultury, nedojde k trvalé udržitelnému rozvoji nedojde k mírovému spou, soužití. To všechno vyžaduje eh, vědomosti, znalost historie. To jsou všechno základní věci. Znát historii každé země, znát historii Evropy, to je základ růstu, inovací a podobně. A kultura je velice důležitá jak pro osobní rozvoj, tak pro ekonomický eh, a vůbec rozvoj společnosti, která je pak více konkurenceschopná, sociálně soudržnější. To je důležité pro evropskou ekonomiku. To jsou základní věci eh, z našeho pohledu. Takže je potřeba umět si naslouchat, respektovat názory druhých, ale samozřejmě každý se, každý se může vyjádřit. Tak a vy jste žádali o informace. Já řeknu pouze tolik, že sekretariát je vám k dispozici, My jsme, myslím, dostali všichni stejné informace, údaje o číslech, o slyšeních a o rozpočtu. To všechno máme všichni k dispozici. Kolegyně náhradnice je současně také zpravodajkou v rozpočtovém výboru, takže její e, přispění je tady velice, bude hlavně velice cené v nadcházejících týdnech a měsících. A, takže vás chci ujistit, že pozměňovací návrhy, které se chystám předložit jako zpravodajka a které budeme tedy sdílet s ostatními frakcemi, eh, to si řekneme 4. října, až budeme tedy hlasovat, tak eh, potom ještě mezi tím proběhnou schůze stínových zpravodajů a naším cílem vždy bude navyšování rozpočtu. Já bych chtěla, na, na kulturu, já bych chtěla zdůraznit, jednu věc. Ty, eh, hlava eh, snížení o 3% okruhu 3, to rozhodně není zdravý signál od Evropské unie. Takže já si myslím, že je tady potřeba jednat konzistentně, tak abychom mohli dosáhnout našich cílů v rámci strategie 2020. To naše poselství je, musí být jasné a já se o to zasadím jako zpravodajka a věřím, že většina z vás bude pracovat jaksi na tom stejným směrem. A nyní bych dala slovo zástupcům generálního ředitelství pro kulturu, paní Brigitte de Vos, která nám něco vysvětlí eh, na toto téma. Děkujeme vám a dále Nikol Dorvič z generálního ředitelství pro komunikaci. Tak se prosím dámy dohodněte, která si vezme slovo jako první. Thank you for your report. Paní předsedající, děkuji za zprávu a za návrhy. Vítáme podporu od Výboru pro kulturu vůči našim programům. Než odpovím přímo na vaše otázky, ráda bych se vyjádřila k víceletému finančnímu rámci a k rozpočtové situaci v roce 2014 a jaký vliv bude mít eh, na rok 2015. Bude to odbornější, jaksi nastínění té předchozí debaty, ale bude to důležité, abyste pochopili plný obraz té situace rozpočtu na rok 2015. VFR na eh, rok 2014-2015 rozhodla Rada za souhlasu Evropského parlamentu a má přímý dopad na návrh rozpočtu na rok 2015 komise. Co se týče eh, závazků Erasmus+, Plus, jak víte, 40% nárůst v souladu s prioritami víceletého finančního rámce pro konkurenceschopnost, růst a eh, pracovní příležitosti a na první tři roky se předpokládají nárůst a významnější nárůst tedy bude v posledních třech letech VFR. Loni, jak víte, eh, se eh, vynaložilo mnoho eh, prostředků na učňovské školství, Eh, které by mělo pomoci bojovat eh, s nezaměstnaností a poskytnout eh, lepší příležitosti pro mladé v Evropě. Kreativní Evropa, VFR, předpokládá 9% nárůst. V prvních dvou letech došlo k malému snížení, ale od roku 2016 až 2019 dojde k ročnímu nárůstu asi 15%. A potom nadále to bude stoupat o 5% do roku 2020 díky těm drobným snížením v letech 2014 a 2015 musela komise odložit záru, fond pro záruky na kulturní sektor a sektor vzdělávání, který eh, poskytuje úvěry tomuto sektoru, tomuto odvětví. V roce 2014 to byly tedy eh, realizovány ty eh, položky VFR a vzhledem k těm malým snížením výbor pro kulturu navrhl zvýšit rozpočet na kreativní Evropu a tento program ve svém závěru eh, dostane asi 2 miliony eur navíc. Eh, co se týče plateb, to není nic nového, ale tady máme velice přísné eh, stropy pro celé období VFR a bylo požádáno o snížení v předfinancování pro příjemce ty, ta první a druhá platba ze strany komise na projekty umožňuje tedy sanovat a pro realizaci programu. Takže máme přísné hladiny plateb už od roku 2011 do roku 2013 a došlo k globálnímu přelití asi 22 milionů do celého rozpočtu ty po, počáteční alokace v roce 2014 byly nízké, jako příkladu pro eh, program Erasmus Plus jsme museli aplikovat opatření snížení prefinancování pro příjemce. Chceme ale zvýšit eh, efektivnost programu, nechceme, aby příjemci trpěli, takže jsme se snažili snížit eh, ty škrty, protože příjemci Erasmus+ Plus jsou studenti a školy a ti nemají nezbytné cash flow, aby sami doplnili to eh, prefinancování nebo předfinancování, takže jsme se snažili eh, maximálně snížit škrty eh, předfinancování. Na druhou stranu jsme zažádali o, 2,2, o 202 milionů na prostředky na platby. To komise udělala pro rozpočet 2014, o tom teď debatuje Rada a parlament těchto 202 milionů nám umožní financovat Erasmus a výměny v rámci Leonardo da Vinci. To bude třeba financovat v druhé polovině roku 2014 a v roce 2015. Naštěstí pro program eh, Kreativní Evropa jsme nemuseli uplatnit žádná eh, opatření na snížení předfinancování pro příjemce. Co se týče rozpočtu na rok 2015, komise eh, navrhla na závazky, aby eh, tedy respektovali eh, částky VFR s tím, že se dosáhne 40 u programu Erasmus Plus a 9 Kreativní Evropa. Takže Erasmus Plus dostane, dostane peníze navíc a Podaří se financovat asi 280 tisíc studentů v rámci Erasmu, asi 80 tisíc v rámci Leonardo da Vinci a Mládež v akci Youth in Action – tady budeme financovat výměny 76 tisíc mladých lidí a 21 tisíc mládežnických pracovníků. To vše přispěje k uskutečnění cílů, o nich jste tady předtím všichni mluvili. Máme eh, finanční nástroj v rámci Erasmus+, Plus a to je eh, záruka pro studentské půjčky, která umožní financovat 13 tisíc magisterských programů. Potom máme vnější rozměr Erasmus+, eh, Plus, což je nové od roku 2014, což umožní více než 20 tisícům studentům přijet do Evropy studovat a to jsou i studenti z Ukrajiny a Palestiny. A co se týče plateb na program Erasmus Plus na rok 2015, my už jsme měli eh, velice Eh, přísné, eh, přísné tedy eh, limity na platby na rok 2014, na platby na závazky. V tom se bude pokračovat i v roce 2015. Nemůžeme vyloučit, že znovu budeme muset aplikovat opatření na snížení deficitu, neboli to dojde ke snížení předfinancování pro příjemce nemůžeme vyloučit, že zase budeme eh, potřebovat vlastně opravný rozpočet a dodatečné financování v roce 2015. Situace eh, programu eh, Kreativní Evropa, mírné snížení 7%, co se týče závazků, což se což se asi projeví na evropských sítích a média tam budou drobné snížení, co se týče televizní, e- te, televizního vysílání, eh, cinematografie a jinak eh, chceme odstartovat modul budování kapacit v rámci finančního eh, nástroje Kreativní Evropy. To jsou technická opatření, která by měla pomoci zprostředkujícím orgánům projevit zájem o tento nový nástroj, získat informace tak, aby od roku 2016 se mohlo začít s dalším modulem, a to jsou záruky pro eh, malé a střední podniky a mikropodniky eh, v oblasti, eh, v oblasti kreativní je jasné, že ty drobné škrty, které máme eh, pro rok 2015 pro kreativní Evropu, je maximum, co si můžeme dovolit v rámci škrtů, chceme-li eh, stále dosáhnout toho cíle 9% nárůstu. Znamená to, že ty škrty, které byly dohodnuty v tom rozpočtovém procesu, by byly škodlivé pro realizaci programu i pro celé odvětví a i pro malé a střední podniky a eh, další kulturní subjekty. Nezapomínejme na to, že v roce 2015 nebude už k dispozici fond záruk, proto je důležité, aby eh, Kreativní Evropa dostala ty eh, prostředky, které již komise navrhla. A teď ještě, abych eh, odpověděla na některé konkrétní otázky. Ta první se týkala Eh, Erasmus, Plus, eh, aby se nedanil. Eh, výdaje komise se realizují za přísných pravidel finančního nařízení a já se ještě vrátím k těm provozním službám a odpověď na tuto otázku předáme sekretariátu výboru pro kulturu. Co se týče rozdělení mezi členské státy na decentralizované akce, Komise realizuje pracovní program každoročně v rámci alokovaných částek. Tento pracovní program schvaluje komise poté, co se dosáhne eh, dohody eh, v rámci výboru pro Erasmus+. Jeho výsledek se eh, zveřejňuje na internetu. Program Erasmus Plus na rok 2015, tam ještě probíhá schvalování v členských státech Eh, komise jej asi schválí v polovině srpna a my také výsledek předáme sekretariátu vašeho výboru, ale také to uvidíte na internetu poté, co dojde ke zveřejnění těchto výsledků. Co se týče sportu, zdravý životní styl patří k cílům programu Erasmus+ Akce Sport je novou akcí, která byla zavedena v Erasmu Plus v roce 2014. Rozpočet se v nadcházejících letech zvýší, ale protože jde o nový program, začneme s nízkými částkami, které potom v posledních letech programu budou navýšeny. Specifické akce, které se budou financovat v rámci Eh, sportovních akcí naleznete také zveřejněny v rámci celého programu Erasmus+. Co se týče Evropského týdne mobility, eh, komise v posledních letech přidělila finanční prostředky v roce 2014. Ten rozpočet eh, byl tady přesunut do zvláštní rozpočtové linky jako a i v souladu s finančním nařízením, jakmile budeme mít právní základ, což je právní rámec, který je nezbytný k realizaci eh, těchto akcí. Jakmile toto bude hotovo, tak předáme prostředky na sportovní eh, akce Erasmus Plus a týden mobility a eh, speciální olympijské hry. Tyto akce se budou muset v rámci eh, tedy těch výzev ucházet o finanční prostředky. My se musíme ke všem příjemcům chovat stejně a podle finančního nařízení nemůžeme poskytnout peníze konkrétní organizaci, jakmile proto není stanoven pevný právní základ. Eh, Evropský týden mobility dostal 1 milion euro, o který požádali, to bylo schváleno a my jsme byli názoru, že si zasloužil eh, tyto prostředky a myslím, že to je ode mě všechno. Děkuji. Eh, molte grazie alla dottoressa Eh, Devos per queste... Velice děkuji za toto vysvětlení, za toto velice podrobné a detailní vysvětlení. A chci se zeptat, zda ještě někdo za komisi si žádá vystoupit? Ani? Paní Pančakovič? Děkuji, paní předsedkyně. Co se týče rozpočtu eh, DG pro komunikaci, je to rozpočet skromný, nicméně při, Eh, se týká 507 milionů obyvatel v 25 jazycích. Ehm, jedná se o 240 milionů položek závazku a e, to je e, navýšení o 3 miliony oproti roku 2011 e, a o 20 milionů oproti roku 2014. Rozpočet se naší DG se dělí na tři, tři kapitoly. První se týká administrativních nákladů, to znamená jak v sídle, tak jednotlivých zastoupení. Druhá část se týká evropského občanství a programy Evropy pro občany rozpočet, eh, jakkoliv dodržuje, jak si respektuje víceletý finanční rámec pro období 2014 eh, až 2017, eh, tak je představuje pokles o 5% oproti rozpočtu z roku 2013. Kromě toho došlo k dalšímu škrtu o 1 milion v závazcích a o 500 tisíc v platbách. Naše DG spolehá na vaší podporu podporu pro to, aby se, eh, abychom se navrátili aspoň na úroveň návrhu rozpočtu a byli bychom rádi, pokud by se mohlo vrátit k rozpočtu z loňského roku plus 2 miliony. Poslední kapitola se týká vlastním komunikačním akcím Jedná se o 93 milionů závazků, to je pokles o 4 miliony oproti roku 2014 a o, 3 milionu, eh, o 13 milionů oproti roku 2013. Eh, rada eh, nesnížila více závazky, nicméně snížila platby o 3,5 milionu. Jak víte, tato eh, kapitola se týká především institucionálních prerogativ, což jsou především roční platby a eh, takže jsou to platby nezbytné pro eh, naplnění vlastních závazků. V roce 2013 DG.com požadovala 5,5 milionu plateb, ale tato žádost nebyla schválena takže rozpočet na rok 2014 musel pokrýt i e, tyto částky očekávané z roku 2013, takže v tomto roce my budeme také zase žádat o zesílení e, položek, e, ale pokud by zase došlo ke stejné situaci, pak alokované prostředky v tomto roce nebudou moci uhradit vlastně dlužné částky. Takže chceme poprosit váš výbor, aby rozpočet na DG komunikaci eh, se navrátil aspoň na úroveň návrhu rozpočtu a kromě toho bychom velice ocenili, kdybyste jako v roce 2013 mohli navýšit eh, eh, částku eh, na Evropu pro občany o další 2 miliony v závazcích a o 1 milion v platbách. A navýšení o 5 milionů na komunikační akce bychom také velice ocenili. Jinak TG Komunikace vás chce informovat, že návrh rozpočtu neobsahuje položku pro Euronet, takže bychom nebyli schopni obnovit rozpočet Euronetu na konci roku 2015, pokud nebude přijatý pozměňovací návrh, tak jak jste to navrhovali. Takže já vám děkuji za pozornost. No, děkuji komisi eh, za toto jasné vysvětlení a doufám, že výbor pro rozpočet podpoří tuto žádost, protože se nejedná pouze o žádost tohoto generálního ředitelství, ale vychází to prostě z potřeby toho, aby tyto programy mohly fungovat. V době, kdy eh, neexistuje dostatek informací nejenom pouze o evropských orgánech, ale zejména o těch různých programech, které se eh, provádí, anebo které třeba začínají. Musíme informovat naše občany lepším způsobem o tom, co jsme učinili. Takže je důležité, aby se to právě týkalo těchto eh, programů komunikace a že aby tyto programy byly podpořeny. Domnívám se, že zde se eh, na tom v zásadě všichni shodneme. A jsem si jistá, že budou předloženy příslušné pozměňovací návrhy. Teď ještě musím říci, že když hovoříme o rozpočtu, tak eh, bych eh, k tomu ještě chtěla říct si pár věcí, které se týkají časového harmonogramu. Máme zde pilotní projekty a přípravné akce. A víte už z minula, že je zde pozměňovací, pardon, že je zde lhuta pro předkládání návrhů eh, na tyto projekty a akce, to je eh, koncem července. Myslím si, že by bylo docela zajímavé podívat se na tyto akce a projekty, abychom se podívali, které z nich fungovaly, abychom pak také mohli se zamyslet nad tím, které máme prosazovat v budoucnu. Také je důležité, aby zde byly příslušné pozměňovací návrhy rozpočtu, které budou podporovat ty konkrétní projekty. Zároveň bych vám ještě chtěla připomenout, že program Erasmus Mundus už teď zahrnuje i jiné země, například Ukrajinu. Byli jste kolegové, kteří se na to ptali. Uh, a pak, je, pak jsou zde tyto kreativní programy, které jsou vlastně na základě bilaterálních zemí přístupné i různým třetím zemím. Jedná se o to, že je vlastně určitý přeshraniční rozměr. Co se týče tedy lhuty pro předkládání pozměňovacích návrhů k návrhu rozpočtu, tak to je zítra v poledne. Zítra v poledne je lhuta k předkládání pozměňovacích návrhů, které se týkají jakýchkoliv změn rozpočtů a e, těch čísel a 29. je lhůta k předkládání pozměňovacích návrhů, které se týkají ostatních věcí. E, dále v září budeme e, schvalovat tyto stanoviska a navrhuji, abychom se v září, 1. nebo 2. září ještě setkali se stínovými zpravodaji, ještě předtím, než se o tom bude tedy hlasovat ve výboru, ale ještě se rozhodneme konkrétně, jaké to bude datum. Je důležité, abychom také připravili z těch pozměňovacích návrhů kompromisní návrhy. Bude důležité eh, tedy vzít eh, podobné pozměňovací návrhy a udělat z nich kompromisy. To je tedy ještě jako informace pro stínové zpravodaje. Pokud ještě teď eh, máte mm, někdo dotazy nebo komentáře, tak máte prostor. Pokud nikoli, budeme pokračovat. Eh, pořad jednání příští schůze která se bude konat 3. a 4. září, se bude věnovat setkání s ministry italského předsednictví, konkrétně to budou ministři nebo ministr eh, italské vlády, jejichž rezort se shoduje tedy s portfoliem, které máme my zde za úkol, informují nás o prioritách svého půlročního předsednictví. A 4. září, jak jsem ji říkala, budeme hlasovat o návrhu rozpočtu o těch obou dokumentech a to hlasování již bude brát v úvahu všechny pozměňovací návrhy, které byly řádně předloženy. Máme zde ještě také oddělení studií Evropského parlamentu. Už o tom hovořil kolega kolegyně Lesas. Uh, je důležité se ještě jednou zamyslet nad kompetencemi našeho výboru. Je důležité uvědomit si, jaké studie jsme zadali v minulosti, jaké studie bychom mohli zadat tomuto oddělení Evropského parlamentu do budoucna. Máme zde také generální ředitelství pro kulturu, jehož zástupci nás navštíví a my bychom se také rádi s nimi setkali možná už konkrétně toho 4. září a také nás ještě Eh, navštíví další zástupci, čili eh, soustředíme se vlastně na to, jakou práci očekáváme od komise. Ehm, chci se zeptat, zda ještě máte někdo do bodu různé. Pokud ne, tak eh, bych vám již chtěla poděkovat za práci, které věnujete mm, přípravě pozměňovacích návrhů. Také vám přeju, abyste si užili hezkou letní pauzu. Ještě než se opět setkáme v září, chtěla bych ještě poděkovat sekretariátu a také všem um, pracovníkům. Děkuji.